Ladies and gentlemen, please take a seat. We have now... budeme hlasovat o několika drobných zprávách. A, a doufám, že paní Ojmen a, tomu to vůbec neslyšela tohle. Takže bod 14. Černá hora. Charles Tanok, Charles, chceš něco říct? A vysvětlit? Děkuji. Já myslím, že je to v pořádku. Včera jsme to vedli, eh, pane předsedo, a je tady konsenzus mezi hlavními politickými frakcemi, že podpoříme eh, kompromisní pozměňovací návrhy. Zelení měli několik námitek, ale je tady hlasovací seznam, kde je jasné, kdo na čem stojí a myslím si, že se můžeme pustit do hlasování. Dobrá, tak se pustíme do hlasování. A začneme s odstavcem 1, pozměňovací návrh číslo 8, kdo je pro, kdo je proti.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 To nebylo jisté. Pravděpodobně zamítnuto, ale ověříme. Čtrnáctka. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 41 pro, 20 proti. 15 stažena, 16 pro,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 tak to je opravdu velká chyba tohle. Eh, přijato. Eh, proti, Já se držel. Eh, přijato 24, kde je pro, kde je proti, kde se zdržel? Přijato. Ježiš, to je dlouhý, říká pan předseda. 26, Kde je pro,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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 42. Pozměňovací návrh 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zabítou to 46. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto.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 To ověříme. Spousta lidí asi nehlasovala, takže zahajuji. 52. Končí hlasování. Byla to 52. Přijato 38 k 28. 53.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 Kdo se zdržel? Já myslím, že je to zamítnuto. Ověřme. Dobře, 61. Ověřujeme. Končím hlasování. Zamítnuto 35 ku 29. 62. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 63. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 64. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 65. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 66, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 67. Kdo je pro? Proti. Přijato. 68. Kdo je pro? Kdo je proti? Myslím přijato a stejnou většinu jako předtím. 69. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 70. Kde je pro? Kde je proti? Zamítnuto. 71. Kde je pro? Kde je proti? Zamítnuto. 72. Kde je pro? Katar. Zamítnuto. 73. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 74. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 75. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 22. Pardon, dvojka. Dvojka to je. Kdo je pro? Kdo je proti? je bez opora, no, tak vidím už ty čísla dvojitě někdy. Zamítnu to. Tři, trojka čtyřka. Kde je pro? Kde je proti? to. Pět, kdo je pro? Kdo je proti? to. Šest, kdo je pro? Kdo je proti? to. 7, kde je pro? Ne, tak ověříme. Ověřujeme šestku. Končím hlasování. dělal špatný dojem, tak sedmička. Kde je pro, kde je proti? Uvěříme. Končím hlasování. E, přijato. 40 k 26. Je tady taková tajná, tichá většina této místnosti. A ještě jednička. Kde pro jedničku? A kde je proti? Přijata. Závěrečné hlasování elektronicky. Končím hlasování. Přijato. 60, 62 mám. Charlesi, gratuluji. So we move now. Takže nyní přejdeme k Bosně a Hercegovině. Spravodajku je Doris Pak. Dá se k tomu něco říci? Já bych vás poprosila, abyste eh, dávali pozor při hlasování a abyste mě sledovali. Máme tady dva pozměňovací návrhy, o kterých si myslím, že by nadělali více škody než užitku. Eh, paní, eh, pak kdo by si dovolil být proti vašim návrhům? Já jsem si to třeba nikdy netroufnul. Takže kompromis jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato.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 přijata Část 2. Kdo je pro? Tak část 1 bychom měli ověřit. Končím hlasování. Bylo přijato 42 ku 24. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel odmítnut, zamítnuto. 24, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, přijato 27, zamítnuto 28, kdo je pro, kdo je proti, eh, přijato 29, kdo je pro, kdo je proti, Zamítnuto. 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? Přijato. A odmítnuto. 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. A potom se dostáváme ke 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. A tím se dostáváme k pozměňovacímu návrhu ke kompromisu 5. A kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 44. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 45. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 46. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 47. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 48. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto 49. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 50. Kdo je pro? Kdo je proti? A přijato. 51. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 52. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 53. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 54. První část. Kdo je pro? Eh, kdo je proti? A takže budeme hlasovat jenom o dvojce. Kdo druhá část, kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel přijato? 55, kdo je pro? Kdo je proti? Tak to ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 29 ku 38 zamítnuto. 56, kdo je pro, kdo je proti. Přijato 57, kdo je pro, kdo je proti. A zamítnuto. 58, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 59, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 60, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 61, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 69. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Kompromis... Paní Kornelisem, prosím. Já bych ráda předložila kompromisní pozně, ústní pozměňovací návrh ke kompromisu 8, abychom eh, vyřadili slova eh, obává se extremismu až eh, do pokračovat touto cestou. Takže by to znělo, vyzývá úřady, aby bojovali s um, extremismem, náboženskou nesnášenlivostí ve spolupráci s mezinárodním společenstvím. Vyzýváme k Eh, odstranění eh, extremistické hrozby v celém balkánském regionu. Tečka. Doris? Včera jsme eh, nalezli kompromisy a o tom zůstávám, protože já si myslím, že je oprávnění nepřeháníme, ale varujeme, než tsunami přijde, tak se člověk musí připravit, i kdyby nepřišla. Děkuji. A takže budeme hlasovat o kompromisu 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 73. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 74. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Zamítnuto. 75. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 76 mám rozdělené hlasování. Bude pro první část. Vítá sexuální násilí. Tato první část. I, ich entschuldige mich ausdrücklich für mein... Já se e, omlouvám e, za svého pobočníka, výslovně. Kdo je tady pro první část? Kdo je proti? Přijato. A potom, a potom e, zase litujeme následně. Kde je pro? Kde je proti? Tak to není zřejmé. Elektronicky hlasujeme u druhé části. Končím hlasování. Zamítnuto. Sedmdesát sedm. Udělené hlasování. Kde je pro? Jedničku. Proti. Kde se zdržel? Přijato. A opět vítám učení, druhá část. tak um, doufám, že moje frakce se rozhodne proti, dvoj, proti druhé části. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se dělal? Tak to musíme ověřit, ale pravděpodobně přijato.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 Takže vás eh, poprosím, abyste opravdu zvedali hlasy. A teď budeme hlasovat 85, eh, u 85 elektronicky. Končím hlasování. 33 ku 34 zamítnuto. 86, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 87, kdo je pro, kdo je proti. Zamítnuto 88, kdo je pro, kdo je proti, přijato. 89, kdo je pro, kdo je proti, přijato. 91, kdo je pro, kdo je proti, Přijato. zamítnuto. 92, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. Tak to bylo zamítnuto. To je 93, kdo je pro? Kdo je proti? Eh, přijato. 95. S ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 96. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 97, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 98, kdo je pro? Kdo je proti? E, zamítnuto. 99, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 100, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Ověříme. Zahajuji hlasování. Ostovce. Končím hlasování. 32 k 34 zamítnuta. Tak eh, můj orlý zrak mě nesklamal. 101, eh, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto 102, kdo je pro? Kdo je proti? Ne, tak já ověříme. Pravděpodobně zamítnuto. Končím hlasování. 33 ku 37 je zamítnuto. 103, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? A ehm, přijato 104, kdo je pro? kdo je proti, přijato. 105, kdo je pro, kdo je proti, přijato. 106, kdo je pro, kdo je proti, eh, zamítnuto. 107, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto, kdo je 108, kdo je pro, kdo je proti. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 31 k 35 je zamítnuto. Kompromis 9, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 110, takže, pardon, 111. Paní Bockurt. Um, I want to uh, put forward an oral... Chci navrhnout ústní pozměnací návrh poslední části tohoto pozměnci návrhu dostal jsem informace z Chorvatska, že poslední část týkající se výstavby mostu, tak se od těch plánů upustilo. A Chorvatsko mělo plány vystavit most v Pelješaci a Bosna je proti tomu, tedy vyvolává to obavy z hlediska životního prostředí v obou zemích, takže tak bude znít nová verze. Klátišně. Paní, eh, před, pane předsedo, když eh, paní Boskurt eh, zaplatí chorvatskému státu stavbu toho mostu, tak se to může dále financovat. Chorvatsko na to teď nemá, proto s tím teď přestali. Nesouvisí to s Bosnou a Hercegovinou, ale s rozpočtem chorvatského státu, takže prosím, nechme to v klidu a já nepřipouštím tento pozměňovací návrh. Tam zřejmě můžeme hlasovat o tom návrhu. Hlasujeme bylo to 111. Budeme stanovat eh, o 111, tak jak to eh, paní Bosku teď, ne, ne. No tak je to trošku malicherné. Někdo uh, nemůže změnit ani svůj vlastní pozměňovací návrh. Paní Boskurt uh, chce změnit svůj vlastní pozměňovací návrh. Doris má pravdu. No ale kolegialita přeci dává smysl, jako že člověk může změnit své vlastní pozměňovací návrhy. Tak můžeme být proti. Jedná se o úplně novou věc. Ona tady obžaluje jiný e, sousední stát, že staví nějakou, e, nějaký most, ale oni to nemůžou postavit, protože na to nemají peníze. Já nemůžu pro něco takového být. Kde to jsme? Já tady eh, nesou, nic neříkám k formatskému rozpočtu, nesouvisí to s bosenskou zprávou, jenom to souvisí eh, s tím, eh, že ten most jde i přes bosenské území, ale vůbec to nesouvisí s tím, že Chorvatsko na to teď nemá. Vy dobře všichni víte, v jaké situaci všichni teď jsme a jaké je Chorvatsko. Musíme teď nutit nějakou zemi, aby dělali něco, na co teď nemají peníze? Dobře, takže 111 v původním znění paní um, Boskurt, nechť to přednese na plénu. Kde je pro 111? Jsme pro ten, tu původní. Aha. Tak už jsem úplně zmatená. Takže kde je pro? Kde je proti? Ověříme. Končíme hlasování. 33 eh, ku 35 zamítnuto. Nebude most. 112. Pani Váček. Pane předsedo. Mně to nebylo zřejmé. Já jsem si myslel, že hlasujeme o původním, eh, původním znění. Ano, ano, tak to bylo. Tak je to v pořádku. 112, kde je pro? Kde je proti? Eh, zamítnuto. Dvojka, kdo je pro? Kdo je proti? přijato, Čtyři, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. A zamítnuto. Pět, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Šest, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Sedm, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto 9. S ústním pozornostním návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Kdo je 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto 13 do třech částí. 11, kdo je pro? Eh, první část, kdo je pro? Kdo je proti? Eh, přijato. Druhá, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 3. kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 14, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. 15. Končím hlasování. 32 ku 38 je zamítnuto. 16. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel přijato 17, kdo je pro, kdo je proti, přijato 18, kdo je pro, kdo je proti, přijato 1, kdo je pro, kdo je proti, přijato 2, kdo je pro, kdo je proti, přijato 3, kdo je pro, kdo je proti, přijato. Eh, končíme hlasování, kde elektronicky. Kdo je pro? Říká pan předseda. Končím hlasování. Přijato 58 pro, 3 ne a 9 se zdrželo. Takže gratuluji Doris. We'll continue now. So, uh, we... Takže nyní přecházíme k Srbsku, zpráva k Srbsku. Kompromis jedna. Kdo je pro? Pane předsedo. Kdo je proti? Schváleno. Pane Kačine, chcete něco říct? Ano, než začneme. Chtěl bych navrhnout drobnou změnu. U pozvěvací návrhu 153 chtěl bych eh, doplnit Makedony ještě, ještě bývalou Jugoslávskou republikou Makedonie. Je to věc, která je přijatelná, je to požadavek našich řeckých přátel a chci vysvětlit stanovisko ke dvěma pozměňovacím návrhům 113 a 114. 113 Eh, řeší vlašskou menšinu a 114 řeší bulharskou menšinu. U těchto pozvěcí návrhů není přijatelná formulace, ale napíšu dopis srbským úřadům a vysvětlím, že očekáváme, že poskytnou stejnou úroveň ochrany menšin, jako poskytují ve Vojvodině to znamená včetně centrálního Srbska, tedy Vlachové i Bulhaři dostanou stejnou ochranu a to bude zasláno příští týden. Takže než eh, získají termín k začátku vyjednávání, tak se ve středním Srbsku dramaticky zlepší situace. Takže nyní začneme hlasovat. Takže ještě jednou. Kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? U 150 nezahajujeme rozpravu. Došlo k na, ústnímu pozměňovacímu návrhu. Kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Dvacet tři, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. pět. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. šest. Kdo je pro? Kde proti? Schváleno. Kompromis 2. Kdo je pro? Dvacet devět. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Třicet. 30. Kdo je pro? Kdo je proti? To si asi musíme ověřit. Takže třicítka. Končím hlasování. Zamítnuto 30 ku 34 hlasům. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. A nyní pozměňovací návrh 40 byl stažen, kompromis 4. Děkuji, pane předsedo. Chci navrhnout ústní pozměňovací návrh na závěr kompromisu 4. Poslední věta, kde je uvedeno, vítá v tomto směru odstranění dvou zablokovaných průchodů na hranici a pověřuje srbskou stranu, aby řešila tuto problematiku. Je to zamítnuto. Kompromis 4. Kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. První část. Kdo je pro druhou část? Takže hlasujeme o druhé části. Kdo je proti? Zamítnuto. Padesátka. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 51. Dva ústní poslanci návrhy. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 52. Odpadá. 59. Pana Šupfina, kde pro? Kde proti? Schváleno. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 66. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 67. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 68. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 69. S výjimkami a posílit strategii. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Schváleno. A nyní přecházíme k 76. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 74. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 77. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 78 ve dvou částech. První část. Kdo je proti? Schváleno. Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 79, kdo je pro? Proti? Schváleno. Kompromis 7, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Kompromis 8. Kdo je pro kompromis 8? Kdo je proti? Schváleno. Pozměnací 83. S ústním pozměnacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 90, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 91. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Kompromis 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 93. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 94. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 95, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 97, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 98, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 99, kdo je pro? Proti? Schváleno. 100, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 101, kdo je pro? Proti? Schváleno. 102. jde pro? Proti? Schváleno. 103. jde pro? Proti? Zamítnuto. 104. jde pro? Proti? Zamítnuto. 105. jde pro? Proti? Zamítnuto. Kompromis 10. jde pro? Proti? Schváleno. 113, kdo je pro? Proti? Schvál. Zamítnuto. Je to tak? Takže hlasujeme o návrhu 113. Hlasování bylo zahájeno. Hlasování bylo končeno. Zamítnuto 27 ku 41 hlasům. 114, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Je to stejná většina. Ověříme si to? Nyní hlasování ukončeno. 28.37. Zamítnuto. 116, kdo pro? Proti? Schváleno. Kompromis 11, kdo pro? Kdo proti? Schváleno. 126. Kdo pro? Kdo proti? Schváleno. Kompromis 12. Kdo pro? Proti? Schváleno. Kompromis 13. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Pozměňovací návrh 134. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 135. Budeme hlasovat až po výraz To 35 v současné podobě. Kde pro? Proti? Schváleno. 136, Kde pro? Kde proti? Schváleno. 137 odpadá. 138, Kde pro? Proti? Schváleno. 139, Kde pro? Proti? Pokud EPP nehlasuje, tak to bylo schváleno. Bylo to schváleno. Tak si to ověříme. Kdo je pro? Takže hlasování bylo ukončeno. Po interní debatě v EPP je většina 55. Po 131, kdo je pro? 141 kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 140 ve dvou částech. První část jde proti zamítnuto. Druhá část odpadá. 142 jde pro, jde proti, schváleno. 143 jde pro, Kde pro? Kde proti? Zamítnuto. Kompromis 14. Kde pro? Kde proti? Schváleno a nyní pozměnací 152. Kde pro? Kde proti? Schváleno. Paní Brand, právě tady jsme měli poz, ústní pozměnací návrh. Pan eh, Kačin doplnil Firom a my jsme proti tomu. Makedonie v textu. Mělo by to zůstat ve stávající podobě. Musíme používat oficiální termíny. můžeme říci, že jsme proti tomu, ale musíme to používat. To, tam dojde k technické změně. Byl k tomu ústní pozměnce. Omlouvám se, pane Broku, ale je to politická otázka. Není to technická otázka, Řekněte Makedoncům, že se jedná o technickou otázku. Budeme hlasovat o 153. Kdo je pro? V současné podobě. Kdo je proti? Schváleno. To je ta část, která je již uvedena v kompromisu 9 a ta bude vypuštěna. Kde je pro 154 v této podobě? Kde pro, kde proti? Schváleno. 156, kde pro? Kde proti? Zamítnuto. To bylo zcela jasné. Bylo to naprosto jasné, toto hlasování, že to je zamítnuto. Tak to trošku urychlíme. Důležité je, kdo počítá, ne kdo hlasuje. Takže hlasování bylo ukončeno. Zamítnuto 28 ku 40, jak už jsem řekl. 155. Kdo je pro? Kdo je proti? Asi zamítnuto stejnou většinou. 157, kdo je pro? Kdo proti? Schváleno. 158 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Dru- kdo je proti? Schváleno. Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? To vypadá jako zamítnuto. Ověříme si to. Končím hlasování. Zamítnuto 30 ku 41. Kompromis 15. Kdo je pro? Ještě 159. Předtím. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Kompromis 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 163. To také odpadá. 166. 166, kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme si to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 2639. Kompromis 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Schválně. A teď 172. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Kompromis 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 176. Kdo je pro? Kdo proti? Schváleno. 177. Kdo pro? Kdo proti? Schváleno. 188. Kdo pro? Kdo proti? Schváleno. Trojka. kde pro? Proti? Schváleno. Čtyři. Čtyři. Kde proti? Zamítnuto. Pět. Kde je pro? Kde je proti? Pět. Kdo je pro? Kde proti? Bylo to zamítnuto polovinou přítomných. Je to zamítnuto. Pětka. Ani polovina nehlasovala. Kdo je pro? Takže elektronicky. Měli by hlasovat ti, kteří jsou pro pozměňovací návrh, alespoň v poloviny. Končím hlasování. Já vás skutečně žádám o to, abyste hlasovali. Protože když nehlasujete, tak to nevidím. Takže šestka, kdo je pro? kde proti, schváleno 7, kde pro, kde proti, schváleno 8, kde pro, proti, schváleno 1, kde pro, proti, zamítnuto. Ústní pozměnce 4, kde pro, proti, schváleno 2, kde pro, proti, schváleno. A nyní elektronicky hlasujeme o návrhu po úpravách zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 62 ku 4, 5 hlasů se zdrželo. pokud pan Tenok uspořádá tureckou kávu, tak si klidně dáme. Bude přestávka. I have to say... Musím říci, že jde o pozměňovací návrh, či e, řada pozměňovacích návrhů e, byla stažena je jich eh, hodně, všechny od paní Buskurt, potom eh, jeden od eh, paní Sommer a kolegové mají kliku. Paní Omenreuten by chtěla ještě něco doplnit? Ne? Takže kompromis je... Dagegen angenommen. Neproti přijato. A potom se dostáváme k 96, kdo je pro, kdo je proti. to. 70, kdo je pro, kdo je proti. A to. 71 ve dvou částech. Kdo je pro, kdo je proti. Přijato. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. 72. Kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. 77. Kdo je pro? Kdo je proti? To musíme ověřit. 77. Mám pan Lambsdorff. Já si myslím, že je tady eh, špatně hlasovací seznam, protože eh, pozměňovací návrh kolik Haveta odpadá, když bude eh, přijata 73, ale 73 je pokrytá kompromisem 2, takže proto 77 musí také odpadat. Paní Omen. Pan Lambsdorff má pravdu. Nicméně eh, včera jsme tady udělali poznámku pana Havita a proto jsme to tam přesto dali k hlasování, protože je tam několik slov, která nejsou úplně stejná. A my jsme chtěli uh, vyhnout se debatě tady na místě. Takže proto se o tom hlasuje. A, a pro mě za mě by to spadlo do toho, komp- spadlo do toho kompromisu, ale on si musím souhlasit. Uh, já jsem to zařídil takhle s panem Obiolsem, který je dnes nemocen a kež by se bez uzdravil. Opravdu to velmi dobře zpracoval, ale pan Howie to nechtěl respektovat. Pokud to bude udělat teď, tak eh, se toho zbavíme. Tak pan Howitt. Když jsme se chtěli eh, vyhnout debatě, tak to neza, nezafungovalo, že? Tam šlo eh, prostě eh, o jednací řád. Pokud je to tam pokryté, tak je to pokryté, pokud ne, tak není. Já jsem říkal, že energie a, a, konkurenceschopnost bychom, by měly být otevřeny jako kapitoly. Nebylo to tam zahrnuceno, proto by se o, to, tom, o to mělo hlasovat. Takže snadno se to vyřeší, říká pan předseda. Víme, že paní zpravodajka si myslí, že je to zahrnuté. Pan si to nemyslí, takže je eh, tedy eh, na výboru, aby to rozhodl tedy. 77, kdo je pro? Kdo je proti? Já si myslím, že je to zamítnuto. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 26 ku 37. A nyní 84. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Tak už tam... Ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 91. První část, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. A tím se dostáváme k 98. Eh, znovu druhá část, kde je pro první část, kde je proti. Zamítnuto. Ale znovu eh, špatně se málo, málo se málo hlasujete. Druhá část, kde je pro, kde je proti Zamítnuto. 99. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 100. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Kdo je pro čtyřku? Kdo je proti? Přijato 101. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 103. Kdo je pro? Dobře, tak ověřit tu jedničku. Dobrá, ověříme tu jedničku. Končím hlasování. 22 ku 43. Ne. Ale je to docela těsně. 103. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 104. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Končím hlasování. 29 ku 34 zamítnuto. Kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 105. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Sto osmnáct. Kdo je pro? První část. Kdo je proti? Zamítnuto. 118. osmnáct. druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Uvěříme. Pravděpodobně zamítnuto. Ale vážení kolegové, vzhledem k tomu, že tady eh, přijde ten pan premiér, eh, měli bychom hlasovat svižně a bychom nemuseli pořád odhlas eh, kontrolovat. Zamít, zamítnuto. Kompromis 7. Kdo je pro? Kdo je proti? A přijato. A teď jsme u 123. Eh, eh, Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 130. Kdo je pro? Kdo je proti? A zamítnuto. A 137. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Takže dámy a pánové, Prosím, účastněte se toho hlasování. 30 až 50 poslanců, procent poslanců nám tady nikdy nehlasuje. Je teď při elektronickém hlasování. Charles Tenok měl pravdu, měli jsme se dát pauzu na kávu. Končím hlasování. Přijato 38 klub 25. Kompromis 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Kompromis 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 140. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto, říká pan předseda. Takže 140 ještě jednou. Končíme. Třicet sedm ku dvaceti devěti. Přijato. A teď sto čtyřicet pět. Je to uh, zajímavé složení uh, navrhovatelů. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto 147. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. To bylo zjevné podle rukou. Ztrácíme neustále čas, protože prostě nezvedáte ruce. Prostě nemožné. Dobře, 147. Končím hlasování. 56 ku 10. Já to bylo dost jednoznačné. A ještě bych jednou a, a, opakuji, účastněte se, zvejte ruce. Ti, kteří a, e, hlasujete pro, a, tak zvedejte ruce. 129. 149 vedou částech. Kde je první, první část? Proti? Zamítnuto. Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 151, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 152 a 161, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 153. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Rio. Eh, Rio, kontroluj si, jestli hlasují správně, ale EVP nám tady prostě nehlasuje. Sto padesát tři. Zároveň hlasování. Končím hlasování. A Je to 39 ku 27. Přijato. Kompromis 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Tím se dostáváme k 175, eh, kdo je pro, kdo je proti. Eh, Zamítnu to. Kompromis 12. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Eh, přijato. 170. Kdo je pro? A eh, kdo je proti? Odpadá. 171. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 173. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. to. uh, 76 ve dvou částech. Kdo je pro první část? Proti eh, přijato. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Base 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 180. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Uvěříme. Končím hlasování. Přijato. 185, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 187 tou změnou, která je tam napsaná, kdo je pro, kdo je proti. Zamítnuto. Potom je tady 397 jako dodatek ke kompromisu 13, kdo je pro, kdo je proti. Zamítnuto. 189 ve třech částech. Část 1. Kde je pro? Kde je proti? Zamítnuto. Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Druhá, třetí část, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. A teď se dostáváme k kompromisu 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Kompromis 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 209. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Dvěstě jedenáct, kdo je pro? Kdo je proti? Eh, zamítnuto. 213. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 215. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 216. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Kompromis 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Dostáváme se k 217. Kdo je pro? Ve třech částech. Jednička. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Zamítnuto, pardon, zamítnuto. Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Třetí část, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. A teď se dostáváme k 220, kdo je pro, kdo je proti. A eh, zamítnuto. 222, kdo je pro, kdo je proti. Zamítnuto. 223, kdo je pro, kdo je proti Zamítnuto 224. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Kompromis 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. A 228 tedy, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. A Dostáváme se tedy k 237. Kde je pro? Kde je proti? Zamítnuto. 238. 237 říká pan Vezera. Kde je proti? Kde proti? Zamítnuto. 238 nyní. Kde je pro? Kde je proti? Zamítnuto. 240 ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti. Zamítnuto. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti. Přijato. Kompromis 18, kdo je pro, kdo je proti. Přijato. 248, kdo je pro, kdo je proti. Zamítnuto. 249, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 250, kdo je pro, kdo je proti. To není zajímavé. Ověříme. 250. Končíme. 10 ano, 53 ne. Zamítnu to. Kompromis 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 252. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto a účastnilo se tentokrát hlasování 10% všech poslanců. Hlasovali jsme o 252. 252. 252 byl zamítnut. Za, pokud 25 byla přijata, tak 252 padá, ale nestalo se tak, takže jsme museli hlasovat a 252 byla zamítnuta. Teď 253, kde je pro, kde je proti, kdo zamítnuto. 254 pro, proti, zamítnuto. A teď je tady kompromis 20 pro, proti, přijato. A 264, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Kompromis 21. Pro? Proti? Přijato. 271 e, se ruší. 272. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Kompromis 22. Pro? Proti? Přijato. A teď 274 pro, proti, zamítnuto. 277 pro, proti, zamítnuto. A 281 pro, proti, přijato. 3, 5-2. Pro, proti, zamítnuto. 2-8-2 pro, proti, zamítnuto. 2-8-4, eh, pardon, 3 eh, pro, proti, zamítnuto. čtyři pro, proti, zamítnuto. 285 pro? Proti? Zamítnuto. 286 pro, proti, zamítnuto. 287 pro, proti, zamítnuto. Hlasování je ukončeno. Návrh je přijat. 35 hlasů proti 30. 288. To byl hlas paní Flotter. A teď 288 pro, proti. Ne, počítá za pět hlasů. 288 e, je zamítnuto. 289 pro, proti, přijato. 290 pro, proti, zamítnuto. 291, první část, pro, proti, přijato. 292, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 292 pro, Druhá část, ano. Už jsme hlasovali o druhé části. Ne, kolega má pravdu. Skutečně jsme hlasovali. Takže 292 tečko. Zamítnutá je ta druhá část u 291. Ne, zkontrolujeme ji. Zkontrolujeme 291, druhá část elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. 292 pro. Proti. Zamítnuto. 293 pro. Zdržel se. Proti. Zamítnuto. 294 pro, proti, přijato. 295 pro, proti, přijato. 298 pro, proti, přijato. 296 pro, proti, zamítnuto. 297 pro, proti, Zamítnuto. 299. Proti? Pro? Ne, uděláme to ještě jednou. 299 pro? Proti? Zamítnuto. 300 pro? Proti? Zamítnuto. Pan Lansdorf. Vielleicht das, äh, Pane předsedo, mohl byste eh, si možná dát eh, mikrofon blíž k ústům, tě není vám úplně často rozumět snadno. Tak takhle? Eh, on si myslí, že tady je jediný, kdo, ale oni všichni takhle jako mají problém. 303 pro, proti, Zamítnuto. 305 pro, proti, zamítnuto. 306 pro, proti, zamítnuto. 308 pro, proti, zamítnuto. 309 pro, končí eh, hlasování eh, z přítomných 57 se eh, tedy partán 15 slovalo pro a 42 proti. 309. Kdo je pro, kdo je proti? Zamítnuto. 310. Kdo je pro, kdo je proti? Zamítnuto. 312. Kdo je pro, kdo je proti? Zamítnuto. 315, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 316, kdo je pro, 316 je tady napsaná. Takže 317 teď byla stažena 316, kdo je pro, kdo je proti. Zamítnuto. 318, kdo je pro, kdo je proti, eh, zamítnuto. 319 a 326, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. A co to znamená? Dvakrát ti samí lidé podali to tež. Co to má jako být, tohle? Kdyby se náhodou jeden ztratil. 320. 320, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 321, kdo je pro? Tak to je staženo, tak tady, tady, tady nemám napsané. 322. Kdo je pro? Kdo je proti? A zamítnuto. 323. Zamítnuto to bylo. Je to zamítnuto. 323 nyní. Prosím. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 324, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto 325, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto 329, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 331. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 332. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 333. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 334. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto 335, kdo je pro, kdo je proti. Zamítnuto 336, kdo je pro, kdo je proti. Zamítnuto 337, kdo je pro, kdo je proti. Zamítnuto 338, kdo je pro, kdo je proti. Zamítnuto 339, kdo je pro, kdo je proti. Zamítnuto 340, kdo je pro, kdo je proti? Zamítnuto. 342, 343, 344. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 345. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 347. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 348. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 349. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 350. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 351. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 354. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 355. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 357. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 359, 60 a 61. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 364. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 366. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 367. Kdo je pro? kde je proti eh, zamítnuto. 371, kde je pro, kde je proti zamítnuto. 365, kde je pro, kde je proti zamítnuto. 368, 369, kde je pro, kdo je proti? Zamítnuto 370, eh, eh, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto 372, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pana Lambsdorfe. K pozněvacímu návrhu co se týče pozměňovacího návrhu 373, eh, tak my máme ústní pozměňovací návrh. Ten pozměňovací návrh původní už je zastaralý. Francouzský ústavní eh, soud vlastně eh, za, zrušil ten příslušný zákon, takže bychom chtěli teď hlasovat o 373 bez těch slov, které se týkají e, toho zákona. Takže ratifikovat bez jakýchkoliv podmínek protokol a otevřít hranice a e, zahájit studii e, ze strany historiků aby se zabývala otázkou Arménců v roce 1950. Ne, omlouvám se, ale v mé verzi to zatím není. Kdo je tedy pro správnou verzi pozměňovacího návrhu 373? Předseda říká. Kdo je proti? Zamítnuto. A teď 376 pro, proti, zamítnuto. 374, kdo je pro, kdo je proti, Přijata. Potom 375, eh, kdo je pro, kdo je proti, eh, zamítnuto 377, kdo je pro, kdo je proti, eh, zamítnuto 378, kdo je pro, kdo je proti. osm, kdo je pro, kdo je proti, Zamítnu to. 380, eh, eh, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 81, 84, eh, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 82, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 383, kdo je pro? Kdo je pro? Zamítnuto. 385, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 76, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 74, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 386, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 388, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 390, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 391, kdo je pro? Kde je proti? Zamítnuto 392. Kde je pro? Kde je proti? Zamítnuto 396. Kde je pro? Kde je proti? Zamítnuto 398. Kde je pro? Kde je proti? Zamítnuto. Kompromis 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Tím se dostáváme ke 404. Kdo je pro? Kdo je proti? Eh, zamítnuto 405. Pardon, a 408. Kdo je pro? Kdo je proti? Eh, zamítnuto. 411. Kdo je pro? Kdo je proti? A zamítnuto. Třista osmnáct, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 319, Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 421. Kdo je pro? Kdo je proti? A přijato. 421. Ověříme. Končím hlasování. Přijato 37 k 26 a jeden se zdržel. 422. To by bylo muselo být se 421, abychom se eh, vyhli překryvům, kde je pro, kde je proti, zamítnuto. 423, kde je pro, kdo je proti? Přijata. Pardon. Ti byli proti. Liberálové eh, tentokrát hlasovali ano. Dobře, tak uvidíte. 4, 2, 3. Hlasování ukončeno. Já mám ten uh, pocit, že všichni sledují někoho jiného než mě. Takže uh, 424, kde je pro, kde je proti. Mm, Zamítnuto 425, eh, kdo je pro, kdo je proti. Zamítnuto 426, kdo je pro, kdo je proti. Zamítnuto 427, kdo je pro, kdo je proti. Přijato 428, kdo je pro, kdo je proti. Zamítnuto 429, kdo je pro, kdo je proti Zamítnuté 430, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuté 431, eh, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuté 432, kdo je pro? Kdo je proti? Eh, zamítnuté Kompromis 24, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. A tím se dostáváme ke 433, eh, kdo je pro? kdo je proti, zamítnuto, 434, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 438, kdo je pro, kdo je proti, a zamítnuto. 440, kdo je pro, kdo je proti, a zamítnuto. 420, 42, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 443, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 40, 45, kdo je pro, kdo je proti? Zamítnuto. Ne, tak to ověříme. To nebylo jasné. Takže hlasujeme o 445. Čtyři, čtyři, pět. Končím hlasováním. 12 k 50 zamítnuto. sedm, kde je pro, kde je proti. Zamítnuto 448, kde je pro, kde je proti. Zamítnuto 449, kde je pro, kde je proti, je přijato 450, kde je pro, kde je proti, je přijato 451, kde je pro, kdo je proti? Tak to není jasné. Končím hlasování. Čili eh, odmítnuto 29 ku 30. 429 eh, kdo je pro, kdo je proti, eh, zamítnuto. Kompromis 25, kdo je pro, kdo je proti, přijato. 454, eh, kdo je pro, kdo je proti, přijato. 458 vedou částek kdo je pro. První část, globální systém, kdo je proti? Zamítnuto. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? E, zamítnuto. 450, kdo je pro? Kdo je proti? E, zamítnuto. 460, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 461, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 6, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto, děkuji. Číslo 7, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 8, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Devítka a desítka. Ano, děkuji. Já jsem chtěla jenom poukázat na to, že devítka a desítka nejsou totožné. Na konci odstavce doplňují with the aim of accession a pozměňovací návrh 9 si ponechává celý odstavec, to znamená i odkaz na open-ended process, takže to nejsou dva totožné pozměňovací návrhy. So wir getrennt, äh, äh, äh, takže musíme o nich hlasovat odděleně. Nejdříve o devítce. Kdo je pro devítku? Kdo je prosím proti? Zamítnu to desítka. Kdo je pro? Kdo je proti? Rovněž zamítnu to jedenáctka. Kdo je pro? Kdo je proti? to dvanáct. Kdo je pro? Kdo je proti? to třináct. Kdo je pro? Kdo je proti? to čtrnáct. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto 15, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto 17, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto 6, 18, kdo je pro? Kdo je proti? A zamítnuto 19 a 20, kdo je pro? Kdo je proti? A zamítnuto 21, kdo je pro? Kdo je proti? A zamítnuto 22 ve třech částech. Pardon, ve dvou částech. Kdo je pro první část? Kdo je proti? Zamítnu to druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? E, Zamítnu to 23. Kdo je pro? Kdo je proti? to. Kdo je pro 24? Kdo je pro? Kdo je proti? 24. E. Pan Lambsdorfe ke 24. Tam máme ústní pozměňovací návrh. A ten eh, se mi zdá poměrně nelogický. Když budou podměny, splněny podmínky, tak v rámci vyjednavacího procesu bychom měli otevřít tu kapitolu. Pokud eh, tím nebude dotčena národní suverenita jednotlivých členských států, takže eh, tady nemá smysl, vzhledem k tomu, že se předpokládá otevření každé eh, kapitoly, eh, tak to nedává eh, smysl. Nemáme tady o, o, obsahu debatu. I v logice hlasování je tady také možné zahrnout něco logického. Ale ne, tady máme námitku. My jsme proti tomuto eh, ústnímu pozměňovacímu návrhu a jedna eh, námitka eh, stačí, aby nebyl připuštěn. Ano, má pan kolega pravdu, takže a proto budeme hlasovat o 24 bez ústního pozměňovacího návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti? Tak tím je odmítnut. 25, kdo je pro? Tak to je pokryto 26, kde je pro, kde je proti, to 27, kde je pro, kde je proti, to 28, 29, 31, kde je pro, kde je proti, to 30, kde je pro, kde je proti a přijato 32, kde je pro, kde je proti, to. 36. A kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 37. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 39, 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Potom 41, kdo je pro? Kdo je proti? A zamítnuto. 32, kdo je pro? Kdo je proti? E, přijato. 43, pardon, 45, kdo je pro? Kdo je proti? E, zamítnuto. 45, kdo je pro? Kdo je proti? E, zamítnuto. 27, kdo je pro? Kdo je proti? A přijato. Kdo je pro? Kdo je proti? A přijato. 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 36. Kde je pro ve dvou částech? Kde je první, pro první část? Kde je pro druhou část? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Zamítnuto. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Jedna a tři, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Čtyři, kdo je pro? Kdo je proti? Pět, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Elektronické hlasování. Katar. Končím hlasování. Zpráva přijata 54 kut, dvěma, ku 7, 2 se zdrželi. Srdečně blahopřeji. Paní Omen, máte slovo. Pane předseda, rád bych poděkovala nejenom eh, zaměstnancům, protože to samozřejmě bylo eh, velice obtížný úkol. Eh, všichni zaměstnanci z mé frakce, z sekretariátu výboru, mý osobní zaměstnanci, ale také bych rád a, a vyjádřila a děk panu Obiolsovi, který je dnes nemocen. A také e, děkuji všem s tím zpravodajům za velmi dobrou spolupráci. Děkuji. E, Takže e, ta další vyhlasování budeme pořád příští týden. Teď nemůžeme hlasovat další tři čtvrtě hodiny. Takže jedná se tedy o stanovisko k VNR, kde je po, pro pozměňovací návrh? Ne, teď jako odhlasujeme. Teď budeme hlasovat k tomu jednomu bodu. Pana Ungoreanu a ano. Kdo je pro pozměňovací návrh 1 a 4? Kdo je proti? to. Kdo je pro stanovisko elektronické hlasování? Kdo je pro stanovisko? Teď jedeme o Ungurianovi. Konečné hlasování. Kdo je pro? Odhlasujte, prosím. Zatím hlasovalo jenom 43 lidí. Končím hlasování. Tak dobře, tak ještě jednou. Hlasujeme o zprávě Ungurianova. Elektronické hlasování. O pozměňovacích návrzích už jsme hlasovali o, o hlasovacích návrzích už jsme hlasovali, byly odmítnuty. Všichni, kdo nehlasují a, a prohrávají, chtějí opakovat. Tak hlasujte. Pak to bude snadné. To je naposledy, co to dělám. Kdo je pro a v jedničku a čtyřku? Kdo je proti? Takže zamítnuto. A elektronické hlasování, kde mm, k celému návrhu. Teď končím hlasování. 26 um, pro 12 proč 13 se zdrželo. pan Lamsdar. Takže měli jsme eh, jasný harmonogram k hlasování o Evropském demokratickém fondu. Zítra máme další pracovní skupinu zavedení ESVČ eh, a sekretariát si výslovně přál, abychom hlasovali dnes, abychom měli jasný mandát, eh, se kterým bychom tam mohli zastoupit parlament. Teď máme eh, zcela komprimovaný eh, eh, rytmus kvůli Turecku a to, že to teď odložíme, je, není v pořádku. Proto udělejme alespoň to EID. Není tam mnoho, je tam spoustu kompromisů, bude to velmi rychle. Je mi děsně líto. No ale to bylo prostě příliš našlapané. Máme jsme tady tisíc pozměňovacích návrhů a náš host stojí za dveřmi. Možná jsem neorganizovaný, ale nemůžu to změnit. Tak kolego Lamsdorfe, měli jste to říci, mohli jsme o tom hlasovat dříve a ne až na konci. Teď s tím opravdu nic neudělám. A měli jsme, tu, měli jsme hlasovat o Turecku. Já jsem to říkal. Nevěděli jsme, že to zvládneme do 12. Měli jsme tady začít dřív. Ale teď při, přijmeme pana ministerského předsedu. Takže vás prosím, Možná, že budeme hlasovat až po zhruba kolem 12. hodině. Dámy a pánové, prosím, posaďte se. Po dvou hodinách tvrdého hlasování jsou kolegyně a kolegové trochu znaveni. Alexandře, i ty si prosím tě sedni, pokud chceš, aby se vůbec o tvém návrhu usnesení později ještě hlasovalo. Já bych zde rád přivítal premiéra e, Kataru, který je zároveň ministrem zahraničních věcí své země. Děkuji vám, že jste mezi nás zavítal. Víme, že v tuto chvíli hraje Katar velmi významnou roli na Blízkém východě. Eh, ve změnách eh, v severní Africe, v Sýrii a já se domnívám, že jeho excelence je také předsedou ministerské rady Ligy arabských států a eh, předsedá 660. zasedání valného schromáždění OSN. Takže je velice zásadní, abychom vyslechli názor jeho excelence v této svízelné situaci. Nebudu již dále hovořit a myslím, že byste, eh, pane premiére, si měl vzít slovo a vězte, že Evropská unie eh, překládá velký zájem posílení vztahů mezi GCC a e, jí samotnou. Myslíme si, že to je velmi důležitou součástí budoucí politiky e, v regionu a nejenom tam. Prosím, pane premiére, máte slovo. Thank you very much. I will speak. Děkuji, budu hovořit arabsky a e, prosím, abyste si případně nasadili e, sluchátka. E, ve jménu Boha slitovného. Pane předsedo, výboru pro zahraniční věci z Evropského parlamentu, dámy a pánové, poslankyně a poslanci, vážení hosté pokoj s vámi. Nejprve chci říct, že se velice těšíme stavu eh, našich eh, vztahů, eh, spolupráce, konzultace a dialogu. Rád bych také chtěl říct, že máme velký zájem na tom, aby se posílili a rozvíjovali, rozvíjovali, rozvíjeli vztahy v regionálních a mezinárodních záležitostech, které se týkají nás všech. V tu, eh, této souvislosti bych chtěl říct, že naše spolupráce a konzultace ohledně libijských záležitostí, somálských a syrských, eh, tam by se mělo spíš hovořit o tragédii, jsou příklady spolupráce, která charakterizuje vztahy mezi Evropskou unii a Katarem a mezi Evropskou unii a e, arabským světem. Jsem rád, že mám e, možnost se k vám vyjádřit ohledně politik a představy Kataru, co se týče významných eh, strukturálních eh, změn a transformace arabského světa či arabského jara či jara Arabů, jak se, eh, tato, jak se toto nazývá když stojíme tváří v tvář lidovým hnutím a revoltám, tak by si měli eh, vedoucí představitelé uvědomit, že ať už jsou problémy a rozvoj eh, ve stádium té které země různé, tak proaktivní strukturální reformy, otevřenost eh, požadavkům lidu a seriózní dialog jsou nutné pro udržení a konsolidaci a stabilitu a pro položení základů legitimních politik a prosperity. Od samého počátku protestní hnutí a volání po změně změnách. My v Kataru jsme si uvědomovali, že skutečné reformy jsou víc než nutné, že věci nemohou postupovat dál stejným způsobem a že vedoucí představitelé musí být proaktivní a zavádět reformy eh, prostřednictvím eh, smysluplného dialogu a vytvořit novou sociální smlouvu mezi společností a státem je prostě marné, a to, to bychom se měli poučit z minulosti, eh, stát eh, proti hnutí eh, lidového charakteru. I my jsme byli již dříve upozorňováni na to, že sopka musí vybuchnout. Ukazovaly to zprávy například UNDP a také Eh, od, již od roku eh, dvě, 2002 jsme byli upozorňováni na existenci sociálně-ekonomické strukturální krize a hlubokého rozdělování společnosti eh, a mezi vedoucími představiteli a občany. A zároveň je tady velká demografická výzva, která přispěla k tomu, že vlastně více jak 50 Arabů jsou mladší, jsou pod hranicí 24 let důsledně toho, eh, v důsledku toho máme samozřejmě před sebou velkou výzvu vytvářet eh, pracovní příležitosti pro mladé, především pro mladé absolventy škol. Je to prostě tikající bomba skutečného a skrytého typu nezaměstnanosti je tomu tak, že zemědělské a venkovské oblasti skutečně také hrály, eh, platili velkou cenu za transformace, které proběhly v posledních čtyřech desetiletích, eh, vzhledem k tomu, že naprosto chyběla důsledná role socioekonomického charakteru eh, ze strany státu. Takže stát se totálně vzdal této role a e, vše se dělo pouze pro e, neproduktivní ekonomiku soustředěnou na města. Samozřejmě je tady také krize nedostatku politické eh, participace, eh, téměř uzavření společnosti a zabraňování růstu a rozvoje všech aktivních sil a eh, tendencí občanské společnosti. Nicméně v době informační a komunikační revoluce již není možné udržovat arabské společnosti mimo znalost, mimo proudy které představují přístup k, eh, networking, eh, k networkingovým možnostem. Eh, Facebook, Twitter a další audiovizuální a tištěná média byla u zrodu arabských eh, eh, revolucí. Tady se opravdu eh, dělovací prostředky důstojně vyrovnaly se svou rolou, rolí, byly vysoce profesionální a zapojené. Takže revoluce pro reformu napříč věky, napříč tendencemi zahrnovaly celé široká kategorie společnosti, i když mladí byli vždy vepředu. Mladí vždy sázeli na změnu změnu, eh, na změnu, kterou eh, orgány eh, moci museli vnímat, že přichází, ale patrně ne, protože byli političti, politicky slepí a hluší. Pak je tady samozřejmě otázka společného kulturního, sociálního a politického charakteru arabských národů. Každá společnost má samozřejmě své vlastní charakteristické rysy, které by mohlo být eh, možno sloučit do dvou kategorií. Za prvé jsou to vnitřní faktory, které se týkají eh, struktury společnosti eh, a rozvoje politického a sociálního a ten druhý typ se týká geostrategické pozice státu, strategického významu státu, což někdy ještě komplikuje situaci situace tam, když se vnitřní a vnější eh, faktory eh, proti sobě eh, dostanou do konfliktu a myslím, že současná syrská krize je, tím, je toho jasným příkladem. Douren. Dámy a pánové, od počátku arabských revolucí Katar se sehrával aktivní úlohu ve snaze se co možná nejlépe vyrovnávat se změnami, abychom zabránili negativnímu dopadu co možná nejvíce Zatímco při tuniské revoluci a později při egyptské revoluci zem ke specifičnostem obou zemí tyto revoluce zůstaly v národním rámci, který udával rychlejší tempo změn. Riziko krize v Jemenu představovala riziko většího výbuchu, který by se přelil přes národní hranice. Rada pro spolupráci Perského zálivu hrávala klíčovou úlohu při formulaci iniciativy, která nastíná cestovní mapu pro řešení, které by vyvedlo si zemi z nejhoršího. Model zřešení krize v Jemenu představuje úspěšný vzor pro řešení syrské krize, kdy se berou v úvahu specifické rysy každé krize. V libijském případě jsme se snažili od počátku v rámci Ligy arabských zemí zabránit zhoršení krize a vytvořit takový mechanismus, který by uznal libijské vedení a nevystavil Libii riziku Eh, občanské války. Katarská diplomacie spolu s bratrskými arabskými zeměmi a přátelskými evropskými zeměmi sehrávala klíčovou úlohu při formování mezinárodního stanoviska, zejména poté, kdy Liga arabských zemí zavěla historické stanovisko. Říkám historické, protože toto stanovisko znamená začátek zásadního posunu v úloze Ligy arabských zemí a odpovědnosti vůči vývoji. A to bylo dále také zopakováno v přírském případě za účasti členského státu Ligy arabských států, který byl, jeho členství bylo z domácích důvodů přerušeno. A došlo ke schválení usnesení Rady bezpečnosti 1973, které zachránilo libýský lid a umožnilo přechod k nezbytným změnám. Dámy a pánové, dnes jsme svědky lidské a arabské tragédie obrovských rozměrů, kdy syrský režim i nadále volí vojenské řešení ve snaze udusit požadavky všech složek syrského národa. Byl jsem poctěn tím, že jsem předsedal ministerskému výboru o Syrii, vytvořenému Radou Ligy arabských států. A Spolu s generálním tajemníkem a ministry jsem měl četné kontakty s srdským vedením a vyzýval jsem je k ukončení násilí. Liga arabských států schválila několik usnesení a připravila cestovní mapu pro řešení této tragické krize a také nasadila pozorovatelskou misi, jejíž osud je nám všem dobře znám. Uvedli jsme a zopakovali jsme a stále opakujeme, že řešení musí být v rámci arabské iniciativy a že každé zdržení než, se, než dokážeme uznat realitu, ještě zkomplikuje tu krizi. Zabíjení občanů neposkytuje řešení a neřeší krizi syrského režimu. Syrská vláda tvrdí, že teroristé páchají násilné činy a neuvádí, že oni sami se rozhodli pro ozbrojené kroky při potlačování mír, mírumilovných eh, protestů občanů. A počet mrtvých mezi dětmi přesahuje stovky. Může někdo tvrdit, že děti jsou teroristé? Není to snad tak, že občané se museli uchylit ke zbraním v sebeobraně po měsících zabíjení, věznění a mučení? I když protestovali míru milovně, syrská vláda tvrdí, že existuje skrytý program, které některé státy Eh, mají a chtějí tedy ohrozit Syrii. Toto tvrzení není pravdivé. A volné shromáždění OSN i Rada pro lidská práva odsoudila tuto utlačitelskou politiku. Obrátili jsme se na Radu bezpečnosti ve snaze schválit arabskou iniciativu, která by podpořila arabské stanovisko a byla směřována syrskému režimu je to, co navrhli Arabové a co si přejí syrští lidé, ale bohužel jsme čelili dvojímu ruskému a čínskému vetu. Celý svět podpořil cestovní mapu a její rámec ve snaze vyvést Syrii z temného tunelu, do které zatáhl syrský režim. Tak, jak to bylo, tak by to bylo vyjádřeno schválením usnesení valného schromáždění OSN. Setkání přátel syrského do Tunisu zahájilo nové kroky, které mají sdělit stranám, které pomáhají režimu v zájmu zachování míru a stability ve snaze zachování územní integrity státu je na čase souhlasit se s iniciativou Ligy arabských zemí, která se těší široké podpoře a která se opírá o rezoluce Rady arabských států z 22. ledna 2012 a 12. února 2012. Chtěl bych zdůraznit potřebu vyslat společné Arabsko, arabské jednotky pod záštitou OSN do Syrie a vynaložit veškeré úsilí a poskytnout veškerou formu podpory, včetně nezbytné krizové a humanitární pomoci syrskému lidu. Naším cílem je zastavit krve prolití a zachránit Syrii. A konečný cíl který byl vyjádřen všemi složkami syrské opozice, vytvořit demokracii, která bude respektovat práva všech. Pokus syrského režimu vyvolat to eh, strach, motivovaný tím, že změna režimu povede k násilí, je v rozporu s realitou. Zástupce Národní rady v projevu v Tunisu řekl, že opozice chce chránit práva menšin a chce s nimi jednat jako ze Syřany na základě jejich občanství. Dámy a pánové, výzvy arabského jara, jara arabských národů, nejsou jednoduchými výzvami. Jsme si vědomi poučení z revolucí ve světě a výzev, které představují. Jsme si také vědomi toho, že žijeme v globální vesnici a že my u Středozemního moře a v Perském zálivu žijeme v domě této vesnice. A to, co se týká jednoho z nás, se týká všech. Dámy a pánové, před námi je velmi důležitá otázka, kterou bych chtěl zde vyjádřit, abychom získali celkovou představu o politické situaci před námi. Jsem přesvědčen, že práce směrem k reformám nedosáhne kýžených výsledků, pokud otázka Palestiny a konfliktu na Blízkém východě nebude vyřešena. Protože tato je otázka zásadní. Neřešení této ústřední otázky udrží tento region ve stavu konfliktu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane premiére. A teď zahájíme diskuzi okamžitě. Nejprve je tady pan Salafranka. Děkuji vám, pane předsedo. Buďte vítán, pane premiére, jménem Evropské lidové strany a její frakce v parlamentu. Eh, jak bylo řečeno, eh, vaše země je eh, skutečně spojencem Evropské unie, co se týče arabského světa a hráli jste důležitou roli během arabského jara. Také jste významným přispěvatelem na úrovni OSN. Všem snahám po demokracii předsedáte také valnému schromáždění. Ta příslušné, to příslušné usnesení bohužel není závaz prázdné, ale právě k té Syrii mám dvě otázky a pak bych se chtěl ještě zabývat eh, situací v Iránu. K té Syrii byl byste, eh, pane premiére, proto, aby eh, byl vydán týkač na syrského prezidenta Mezinárodním soudem Eh, zahrani- minister zahraničních věcí Francie eh, naznačil, eh, řekl jasně, že by světová společenství mělo být aktivnější při podpoře syrských disidentů. Souhlasíte s tím? Za druhé, jak analyzujete situaci v Iránu? Co si myslíte o problému, který představuje nukleární jaderné zbrojení? Eh, co si myslíte o těch válečných bubnech, které eh, eh, jsou slyšet? Vím, pane premiére, že máte 17 bilaterálních dohod eh, se 17 členskými státy Unie ohledně eh, civilního letectví. S dalšími zeměmi vyjednáváte, také máte eh, kontakty s komisařem pro dopravu ohledně otevřeného nebe nad Katarem. Co se týče Eh, toho, že jste také tedy eh, naším spojencem. Jak si myslíte, že bychom vám mohli pomoci v těchto vyjednáváních? Další je paní Gomez. Já jsem zpravodajkou Evropského parlamentu pro Libii a musím říct, že velmi oceňuji významnou roli, kterou hraje vaše země a kterou hrála vaše země při osvobozování Libie od eh, zločinného eh, krvavého diktátora, horšího diktátorského režimu, pravděpodobně než jinde. A také musím říct, že eh, si vážím toho, že Katar je hostitelem Al Jazeera, který, která představuje významný zdroj informací a nejenom v arabském světě. Zároveň bych se chtěla zeptat, mám tady zprávu, zprávu od Freedom House, která se věnuje událostem v loňském roce a analyzuje politické svobody eh, a občanské svobody a která eh, vaší zemi uvádí mezi těmi, které, mezi těmi, které nejsou svobodné. Eh, na, napříč se někde nad Iránem a e, dvě příčky nad Saudskou Arábií. E, mohl byste nám říci, eh, proč všechny tyto významné myšlenky, které jste nám teď tady předestřel, eh, o tom, jak jste cítili, že sopka musí vybuchnout, eh, jak tyto myšlenky by mohly být také převedeny do vaší reality vůči vašemu lidu a vůči těm, které a vůči ženám a vůči přistěhovalcům na vašem území. A ještě k Libii Eh, musím říct, že tady jste hráli významnou roli, už jsem to také zmínila, ale zároveň jsem slyšela eh, od lidí eh, v Libii, že tady jsou určité tendence směrem k radikalizaci situace a že tyto tendence jsou možná podporovány i lidmi z vaší země a že by to vlastně mohlo představovat nějakou další novou sopku do budoucna. Takže mohl byste toto komentovat? A ještě k Sýrii. Jak si si myslíte, že byste eh, mohli pomoci eh, zcelit eh, opozici v Sýrii, která se zdá být tak rozčleněná, tak fragmentovaná? Tak jakou roli byste v, tomto, v této oblasti mohli sehrát? Uh, Pane prezi... pane předsedo, eh, kolegyně, kolegové, eh, pane premiére, jménem eh, mé politické frakce bych si vás také dovolila pozdravit a poděkovat za to, že jste mezi nás přišel. Měla jsem to potěšení, že jsem byla hostem před nějakými deseti lety ve vaší zemi během ministerské konference, která vedla k dohodě z Doha ohledně Světové obchodní organizace práce, takže jsem byla v situaci, kdy jsem se mohla těšit z vaší pohostinnosti a musím říct, že jsem velmi ráda, že jste mezi námi. Podobně jako můj kolega Salafranka, já bych se chtěla zeptat nějaké další věci k otázce Iránu. A to nejenom Eh, ohledně eh, těch obav, které máme eh, vzhledem k jadernému programu Iránu, ale také vzhledem k těm zprávám, které se k nám dostávají ohledně dalších a dalších útoků na obyvatelstvo ve světle konkrétně nadcházejících voleb a e, jak e, bude situace vypadat po volbách e, podle vašeho názoru? To je moje první otázka a moje druhá otázka. Zajímal by mě váš názor na vývoj cen ropy a plynu a také na a dopad tedy rostoucích cen, cen zdrojů energie na světovou ekonomiku. Děkuji. Pardon, pardon, merci. Omlouvám se, děkuji. Vítám vás, pane ministře. Já bych vás vyzval, abyste rozvinul své strategie a úvahy, pokud je o Syrii, já jsem tady. Hm. Vy mě chcete vidět lépe. Ano, tak si počkám. Chtěl jsem vás vyzvat, pane ministře, abyste rozvedl, co předpokládáte, jaká bude vaše strategie vůči Syrii, protože víme, že jednání skupiny přátel Syrie v Tunisu nevyústily v usnesení, které by přebíralo to, co se uvedlo, to znamená nasazení jednotek OSN, včetně arabských jednotek v Syrii. A výhledy jsou stále nesmírně složité, včetně humanitárních koridorů. Takže musíme v určité fázi, pokud nerozpoutáme přímý konflikt se svami Bašara al-Asada, dosáhnout toho, aby přestal s násilím. A jak toho dosáhnout? Můžeme toho dosáhnout možná, nevím, jestli s tím budete souhlasit, ale například působením na Rusko. Myslíte si, že tato cesta je důvěryhodná? Máte to na mysli? A nebo za jakých okolností si dokážete představit, že by mohly být v Syrii nasazeny jednotky? Aniž bychom eh, se poušili nějakých válečnických eh, plánů, tak jak tomu bylo v Libii. Já bych byla ráda, kdyby se to upřesnil, protože situace je skutečně nesnesitelná. A nevidíme žádná východiska, která by byla před námi. Děkuji, pane předsedo. Já patřím k těm, kteří byli proti všemi prostředky, proti zásahu NATO v Libii. A myslím, že události nám dali za pravdu. Nemyslím si, že by pan premiér to myslel vážně u problému mládeže. Kdyby to myslel vážně, tak země, kterou zastupuje, by nevedla agresivní imperialistickou politiku ve službách NATO a západních mocností v rámci soupeření o ropné a plynové zdroje. To jsou problémy, které dobře známe v Evropě. Nemyslím si, že byste hodlali vyslat katarské jednotky do Řecka, abyste řešili naši situaci. Podle zpráv BBC ještě před zásahem NATO v Libii vaše země měla 7 tisíc vojáků v Bengází. To je informace, která nebyla popřena, aspoň pokud vím, takže určitě pochopíte, že ne všichni jsou eh, přesvědčeni, že cílem bylo osvobodit zemi od diktátora. Kadáfi byl skutečným diktátorem. Klademe si otázku, zda ty cíle nebyly spíše zcela odlišné, a to regionální. A jak, co se Sýrií? Kdy zastánete v Sýrii a kdy zastánete v Iránu? Byl jsem velmi překvapen tím, jak se díváte na situaci v Syrii ať už z, z hlediska vyváženosti bylo by třeba vyslechnout taky druhé stanovisko. Nejste sami na místě. Jsem velmi znepokojen. Slyšel jsem, jak hovoříte o vojenském zásahu Ligy arabských států v Syrii. A dáváte stranou vše, co říkáte ve vlastní zemi o mezinárodním právu, o Radě bezpečnosti OSN a těchto věcech. Pokud vaše země bude pokračovat na této cestě, v této politice, proč v, v rámci zemí GCC, proč Katar obhajuje politiku tak agresivní? Vy jste nám něco řekl o Gáze, nejste tak, pokud je o gázu, tak nejste tak rozhodný. A ne, nerozumím tomu, že v rámci zemí Rady spolupráce Prského zájmu vaše země je tak agresivní, přičemž vy sami jste se podíleli na represi lidové vzpoury v Bahrajnu. Můžete nám něco k tomu říci? Konečně eh, sdělte nám, co chcete dělat, pokud eh, prokurátor Mezinárodního trestního tribunálu odsoudí Katařany za vojenské zločiny v Libii, protože víte, že taková obvinění byla vznesena po zásahu na to, na níž se má vlastní země podílela. Co chcete dělat, pokud k tomu dojde? Pan Tenok, děkuji, pane předsedo. Vřele vás vítám, pane ministře, jsem tady jménem skupiny ECR. Právě jsem měl rozhovor s Al Jazeera pro Balkán a chci vám poblahopřát k úspěchu televize Al Jazeera, která je skutečně celosvětová a má velkou podporu vaší vlády a, a sílí v Doha. Vaše země je čelným subjektem, pokud jde o arabský svět a GCC. A jsem zaujat eh, úlohou Kataru v zahraniční oblasti máte velké bohatství, ale jste velmi malá země, pokud jde o populaci a ozbrojené síly. A mám takový pokyt, je, je, že to je tak trošku jako s Davidem a Goliášem. Když se snažíte uh, ukázat svou sílu v rámci arabského jara, pomáhali jste úspěšně rebelům v Libii, i když eh, ty zbraně se bohužel dostaly do rukou eh, islamistických skupin. A to, za co jste platili, bylo prodáno nebo předáno skupinám Al-Kaidi v Sahelu, což je minimálně politování hodné. Ale skutečně bych uvítal více informací o vaší strategické vizi pro region. Myslíte si, že je třeba více demokracie? A já jsem byl vždy přesvědčen, eh, že pravé monarchie mají své místo na Blízkém východě a Emiráty Blízkého východu jsou mnohem stabilnější než falešné monarchy, jako byla rodina Mubaraku, Mubaraka a rodina Kadáfího. A, takže konstituční monarchie a parlamentní demokracie něco na způsob toho, co se snaží Maroko a Jordánsko. Můžete nastínit, jaká je vaše vize, zejména pro váš region a pro arabské jaro, protože se stáváte rychle významným hráčem a začínali jste z poměrně skromných poměrů. Takže chtěli bychom vědět, jak se situace má. Herr Ministerpräsident, Sie haben das Wort. Prosím, pane premiére, máte slovo. Thank you. Uh, Děkuji. Já se pokusím hovořit arabsky a pokusím se eh, ty otázky a odpovědi eh, spořádat do nějakých eh, kategorií. Takže Katar, Sýrie, Libie, abychom to nějak združili a e, zohlednili všechny otázky. Nejprve dovolte, abych e, řekl, že když mluvíme o Sýrii, tak e, musíme zdůraznit jednu věc. Tady se jedná o situaci, která se zhoršuje a v důsledku toho tato situace vyžaduje intervenci mezinárodního společenství. Za prvé, Katar nikdy nechtěl do vnitřních záležitostí vstupovat a nikdy eh, se Katar nepokusil eh, své vlastní zájmy nějakým způsobem direktivně protlačovat v regionu či na světové eh, poli. Katar, jak bylo řečeno, je malou zemí s málo obyvateli, ale jsme velice ctižádostiví, co se týče stability v regionu. Takže Katar se snaží hledat mírumilovné řešení pro problémy, které v regionu existují, eh, ať už je to v Iránu, v Sýrii, Sýrii eh, či eh, ať už se jedná o konflikt mezi Izraelem a Palestinou. Takže my se domníváme, že v naší části světa existuje celá řada problémů, které si vyžadují zvýšenou spolupráci jak na úrovni arabského světa, tak na úrovni mezinárodní. když se, jsme se zabývali také e, syrskou e, situací a libijskou situací, tak musím říct, že Katar, dejme tomu, není e, přímým sousedem Libie, ale když jsme viděli, že se tady vlastně libijské vedení obrací svými zbraněmi proti občanům, proti nevinným civilistům, proti svým obyvatelům, tak jsme také zaznamenali, že je vězněno, eh, jsou vězněny tisíce eh, protestujících. Viděli jsme, jak brutálně v Libyi režim zachází s těmi protestujícími, jak jsou eh, potlačováni občané, jak, jsou, jak je s nimi brutálně zacházeno jenom proto, že protestují, tak jsme si uvědomili, že do toho je třeba vstoupit a něco učinit. Vy jste se zmínili o tom, že Eh, Bengázi ještě před začátkem eh, invaze NATO eh, bylo 7 tisíc katarských vojáků, ale já bych chtěl říct, že to je chybné. My nemáme 7 tisíc vojáků v našich vlastních ozbrojených složkách, tak jak bychom mohli vyslat 7 tisíc vojáků do Bengázy? My jsme ale do Bengázy vyslali humanitární pomoc a materiální i lidskou. A když eh, OSN bylo eh, požádalo NATO o vytvoření té koalice, tak my jsme se k té koalici na to připojili, protože jsme chtěli pomoci zabránit eh, nějaké krve, eh, krveprolití v Libii. Když potom na konferenci v Paříži, která se tehdy konala, bylo přijato rozhodnutí, tak jsme to vnímali tak, že jsme nedílnou součástí mezinárodního společenství a pokud mezinárodní společenství uznalo za vhodné vytvořit koalici, tak jsme se rozhodli to eh, také eh, zohlednit a vstoupit do té koalice. Chtěli jsme zabránit krve prolití a cítili jsme, že ve chvíli, kdy eh, Rada bezpečnosti přijala, že, že kdyby jsme čekali, až přijme Rada bezpečnosti příslušné usnesení, tak by vlastně Bengazi bylo již v rozvalinách. Snažili jsme se pomoci, snažili jsme se E, víc vstříc libijskému lidu a tato pomoc byla poskytnuta libejskému lidu prostřednictvím mezinárodní koalice. My jsme předtím e, neměli žádný zájem v Libii a e, nemáme eh, tam žádný zájem ani teď a mohu vám říct, že vydáváme velké množství finančních prostředků, abychom poskytli pomoc a úlevu eh, civilistům v Libii. A vy všichni víte, vy všichni víte, že nebylo snadné jednat eh, s libijským vedením v tehdy a e, také víme, jsme si vědomi toho, že to šlo k celé řadě mezinárodních intervencí, takže já si nemyslím, že by tady kdokoliv mohl e, litovat toho, že e, Kadáfiho režim padl. E, toto byl diktátorský režim, který se choval velmi tvrdě, velmi e, zločině ke svému lidu a také vlastně zapříčinil celou řadu velmi tvrdých útoků všude po světě. A někteří z vás se zmínili o e, tom, že se v Libii objevují e, určitá islamistická uskupení. Já vám chci říct, že e, muslimská uskupení se objevují všude možně a existují různě. Vy jste demokratickým společenstvím, máte svojí, svá právo si vybírat své vedoucí představitele a prostě egyptiané, tunizané a libijci by si měli také mít možnost možnost eh, zvolit své vlastní vedení. Takže pokud eh, se občané těchto eh, zemí rozhodli dát svá, své hlasy muslimským vedoucím představitelům, tak je to vlastně poprvé, je to poprvé, co se vlastně v našich zemích dostávají k moci islamistické strany, muslimské strany a je na občanech těchto zemí, aby se rozhodli, zdali je chtějí mít u moci či nikoliv. My musíme tuto svobodu respektovat a neměli bychom se obávat eh, eh, těchto eh, islamistických vlád jako takových, jenom z principu. Myslíme si, že všechny strany a všechna hnutí, která, byla z, která vzešla ze svobodných voleb, by měla být respektována a to se také týká vedoucích představitelů těchto stran Teď samozřejmě eh, je tady ještě otázka Sýrie. Pokud bychom si měli vybrat mezi režimem a občany, národem, lidem, tak si zvolíme lid, protože tak je to jednoznačné. Nemůžeme zavírat oči před zabíjením nevinných lidí v Sýrii, eh, nemůžeme zůstat nečinní tváří v tvář těmto krutostem. A víme, že tady byla přijata celá řada různých kroků v posledních šesti měsících. My my jsme se snažili a snažíme se intervenovat mírovým způsobem, aby došlo k kompromisnímu řešení v zemi. A syrské vedení bylo eh, požádáno, aby spolupracovalo s Eh, vedoucími představiteli dalších arabských států za účelem eh, k tomu, aby se dospělo eh, k kompromisnímu řešení. Bohužel všechny tyto pokusy stroskotaly a my teď prostě vidíme, že syrská vláda se snažila pouze získat čas, manévrovat, a to proto, aby věci vyřešila silovým způsobem a násilím. Já se domnívám, že syrský lid, syrský národ si zaslouží naší podporu, naši pomoc, naše přispění. My bychom rádi tento problém vyřešili mírovou cestou a musím říct, že to je něco, eh, o co eh, jsme usilovali a o co usilujeme a to proto, abychom eh, lépe sloužili a chránili syrský lid. Nicméně problém je v tom, že syrský režim se rozhodl jít cestou brutální represe, používá tanky, používá bomby, používá Eh, letecké síly proti vlastním lidem. A my víme, že z kraje, eh, když ty eh, události započaly, tak to byly mírové protesty před těmi deseti měsíci, ale bez nehledě na všechno úsilí vyvinuté mezinárodní společenství a arabskými zeměmi, aby tedy zprostředkovali kompromisní řešení, tak syrský režim prostě tvrdě dále eh, brutálně eh, tyto protestní akce potírá a po deseti eh, měsících eh, prostě eh, chce jít teď už i syrský lid tou násilnou cestou, protože se mu zdá, že jeho utrpení dosud nenalezlo ohlas v Evropě. Nás vlastně nezajímá, zdali se opozice se stává z představitelů muslimských hnutí a stran z islamistických hnutí s lidmi, které mají Eh, které tedy hledí eh, s porozuměním na al qaidu Nicméně si nemyslíme, že všechny tyto důvody eh, by neměly nám zabraňovat v tom učinit něco pro syrský lid. Měli bychom Eh, prostě eh, si uvědomit to, že určitý počet eh, muslimských stran byla prostě, byly prostě zvoleny v, muslim, v některých muslimských zemích a nebyly uznány v Evropě. Stalo se tak v Alžírsku, stalo se tak v dalších zemích, stalo se to také v Palestině. A Teď, když bych se měl vrátit eh, k otázce Sýrie, tak bych ještě řekl tolik. My eh, nechceme eh, nutně jít cestou vojenského zásahu v zemi. Nejsme pro vojenská řešení. My chceme, aby bylo syrskému lidu umožněno vybrat si demokratickou cestou své představitele. Jsme pro reformy v Sýrii, ale domníváme se, že ten reformní proces tento režim režim nezahájí tento eh, reformní proces bude spuštěn eh, eh, lidem na základě tužby lidu. Domnívám se také, že situace v Sýrii se vyvíjí a my věříme, že nakonec nastane taková konstelace věcí, které bude odpovídat tužbám syrského lidu. Ti z vás, kteří hovořili o situaci v Sýrii a o vojenském zásahu, obsahu. Jak vlastně situaci v Sýrii řešit? Co pak si eh, nemyslíte, že bychom tam měli vyslat humanitární pomoc? Vy, my v Kataru jsme požádali o vytvoření Eh, arabských mírových sborů, které by eh, jeli do Sýrie s eh, účelem prostě přerušení toho krvoprolotí a aby bylo možno poskytnout syrskému lidu dostatečné množství humanitární pomoci. Takže když hovoříme o intervencích, tak vždy klademe otázky, zdali proč vlastně chceme e, tu intervenci v Sýrii, jaké jsou naše zájmy. My nemáme žádné postranní zájmy v Sýrii. My chceme Sýrii prostě ochránit e, na e, syrský lid, pomoci Syřanům a o to nám jde. Jde nám o vytvoření nějakého předpokladu řešení té slepé uličky. A teď ještě Irán. Ještě předtím, než se začnu zabývat Iránem, tak bych chtěl požádat Evropský parlament, aby projevil větší míru pochopení v této věci. Já si nemyslím, že Evropský parlament by se měl dívat na věci pouze z jednoho hlediska, z jednoho úhlu. Tady máme co dočinění s humanitární krizí a musíme něco učinit. Musíme vyslat eh, mírové sbory do země. Já nežádám, aby tam byly posláni eh, prostě klasické vojenské síly, tanky a letecké eh, a letadla. Nám jde o to, aby aby do Sýrie byly vyslány mírové sbory, aby to krve prolití, které eh, ho jsme tam svědky, již eh, prostě dlouhou dobu bez přestání bylo ukončeno. A já si nemyslím, že toto je něco, co si vyžaduje dlouhou rozpravu. Já si myslím, že toto je krok, eh, se kterým může souhlasit eh, jakékoliv lobby. Já vím, že v organizacích existují různá lobby, je tomu taky v Evropském parlamentu, ale eh, doporučil bych vám, abyste se podívali na tuto záležitost racionálním pohledem. A teď ještě Irán. My jsme proti jakémukoliv typu vojenského zásahu v Iránu. Jsme pro mírové řešení e, iránské otázky. Irán je naším sousedem, Irán je velmi významnou zemí v celém regionu. Chceme aby se eh, situace vyřešila, aby se eh, situace v Iránu vyřešila diplomatickou cestou. Jak eh, jsem řekl, chceme eh, dospět k takovému řešení, které by eh, bylo eh, řešením diplomatickými kanály. A to se nám jeví jako nejjednodušší varianta. Irán, jak jsem řekl, je klíčovým hráčem v regionu, velkým státem, hraje zásadní roli v naší oblasti a rámci Eh, pokud tedy mají eh, pravdu v tom, že jejich eh, nukleární průmysl je civilně zaměřen, tak dobře, pokud ne, tak pak se věci musí řešit, ale my jsme pro využívání jaderné energie, pokud je používána pro civilní účely a nechceme, aby jaderná energie byla využívána Eh, proto, aby se eh, ještě horečnatěji zbrojilo v regionu. Ale pokud tedy mm, má eh, být tady zprostředkováno nějaké řešení, tak to musí být za účasti zemí regionu. A teď bych chtěl ještě hovořit o své zemi, o Kataru. A to už je poslední bod, kterému bych se chtěl věnovat. Rád bych řekl, že bych eh, nejprve odpověděl na otázku, která se týkala postavení žen v Kataru. Katarské ženy, eh, které byly jmenovány ministriněmi eh, a i další ženy se účastní aktivně života společnosti Eh, také bych vám chtěl říct, že nemáme politické vězně v naší zemi. Máme eh, teď eh, v Kataru novou ústavu. Je to ústava, která byla přijata prostřednictvím referenda. Takže to není ústava přijata vládou, ale dokument, který byl předmětem referenda, ve kterém se účastnili všichni katarští občané a my dodržujeme svobody, svobodu tisku, svobodu názoru. Eh, máme eh, zvolené zástupce, eh, máme také obchodní komoru, jejíž členové byli zvoleni. Pokud e, se jedná o lidská práva, o práva pracujících, tak musím říct, že tato práva jsou e, dodržována a uznávána v Kataru. Vím, že jste tady zmínili e, zprávu organizace, která je blízko Spojeným státům, ale chci eh, říci, že v eh, budoucím roce budeme mít parlament. Parlament, jehož eh, poslanci budou voleni a bylo to také představiteli naší země takto řečeno a chci vás ujistit, že pracujeme na vytvoření demokratických institucí v naší zemi, a to jak v hospodářské oblasti, tak v oblasti politické. Samozřejmě, vždycky eh, je možno určité aspekty třeba toho, co děláme v Kataru, kritizovat. A my jsme vždy vítali eh, kritické hlasy, protože je to právě díky eh, takovýmto kritickým připomínkám, že se můžeme v řadě oblastech ještě zlepšovat. Každopádně děkuji za vaše dotazy a pokud máte nějaké další rád, na ně ještě odpovím. Milé kolegyně a kolegové, eh, musíme se omezit na eh, minutu, protože jedině tak to bude moci všechno vyřídit. Za prvé dám slovo paní Romero. Děkuji, pane předsedo. A vítejte, pane eh, premiére. Velice si vážíme toho, že jste v čele v Arabské ligy a pracujete na míru. Nicméně ráda bych se vás zeptala na podporu, eh, kterou propůjčujete salafistickému hnutí. Máte eh, fond pro salafistická hnutí? Já jsem tady. Mě jsem nechtěla vidět. A, a o kolik eh, penězích tady hovoříme a jakou kontrolu máte nad tímto fondem? Problémy jsou, že salafisté jsou islamisté, ano, ale nedávné minulosti měli velice úzké vazby na teroristy. Byli asociováni eh, s ozbrojenými eh, skupinami v Libii a jinde v Sahelu. Takže to eh, nutí existuje na některých místech na Středním východě a je spojováno zejména s univerzitou Afetuna kde jsou vyšetřováni profesoři, eh, pokud jde o jejich politiku, eh, vztah ženám a tak podobně. Takže eh, jaký je ten váš fond na podporu salafismu? Pan Weigl. Já bych Hmm, vyjadřil ty komplimenty, které normálně bych adresoval na, na eh, vaše výsledky. Za chvilku eh, se z Dauha stala, eh, stal středobod světové politiky a rád bych vám také chtěl poblahopřát k Al Jazeera a, a k, tím, k tomu, jak se prezentujete do světa. Chtěl jsem vás požádal, požádat o vyjádření k možnému vývoji palestinsko-izraelského konfliktu, protože je zřejmé, že řešení eh, dvou států, které podporujeme, ale které čekáme, eh, vypadá stále vzdálenější, jako by Fata Morgana, vzhledem k eh, politice osidlování izraelské vlády. Za druhé, souhlasil bych s vaším východisky, že bychom měli respektovat výsledky demokratických voleb. Měli jsme eh, respektovat i výsledky voleb v eh, Palestině, kdybyste k tomu mohli něco říct. A za poslední. Tam se nelíbil eh, zásah JCC v Bahrajnu tím, že se tam mm, vyslali Mm, jednotky. Já si nemyslím, že to je eh, vhodný eh, model spolupráce a řešení problému. Děkuji. Pane eh, premiére, vy jste analyzoval to, kam se ubírá revoluce. S vámi plně souhlasím, ale jak si myslíte, že to dopadlo? Proces revoluce je nedokončený proces, ale pokud se podíváte na nej větší arabskou zemi eh, v Egypt, tak tam to tak je. Eh, v, eh, lidé tam chtějí, mladí lidé chtějí politickou svobodu a teď tam mají více politických vězňů než za Mubaraka. Lidé chtějí, chtějí lepší mm, materiální stránku života a lepší funkční ekonomiku a ekonomika jim tam klesá. Egypt bude mít finanční problémy. Jinými slovy, jak vnímáte situaci v Egyptu a také, jak víte, vnímáte situaci v Bahrajnu. Tam eh, ta revoluce byla přerušena zasahem. A jak vidíte tu situaci tam? A mimochodem, blahopřeji vám nejenom eh, k mm, vývoji na eh, Středním východě, na poli mezinárodního východu, diplomacie, ale také v, také v diplomacii fotbalové. Pane ministře, kdybyste eh, dovolil, tak i já bych eh, si dovolil krátkou otázku a, a poznámku. Nevím, co jsme mysleli těmi lobby. My všichni si vyslechneme vždycky ty eh, názory a my jsme opravdu velice rádi, že vy tady zastupujete zemi, která nám aktivně poskytuje informace a rozhodně se podle nich také zařizujeme navážu na kolegu Roučka k poznámkou k Egyptu v Němečku, eh, v Německu eh, byla eh, kniha, která se jmenovala Revoluce požírá své děti. A já mám ten dojem, že ta generace Twitteru, o které tady hovoříme, je tím, kdo na změně prohrává. A že se prosazuje něco, co pravděpodobně nebude neproblematické. A v této eh, souvislosti vidím, že eh, západní eh, nadace přicházejí do této situace, ale jsou tam velké toky peněz z jiných zemí, z arabských zemí, do volebního boje v Egyptě. Což ovšem samozřejmě nehraje žádnou roli v tom posouzení, ale my máme problém s tím myslet si, že to půjde pluralistickým směrem. Potom druhá věc k egyptskému, k egyptské zkušenosti. V Syrii se musíme zasadit o to, aby se ten režim změnil nebo byl odstraněn. Jak byste to tady také správně vyjádřil a já jsem velice rád za tu iniciativu, iniciativu kterou podnikáte v rámci Arabské ligy. Ale máme tady velké obavy o menšiny, například o křesťanskou menšinu že tohle nepovede ke zlepšení jejich situace. A nejenom křesťané, i jiné menšiny. Těch se to týká. A revoluční eh, proces směřující k demokracii by neměl vést k tomu, že velké eh, části společnosti v Egyptě eh, se to také týká ehm, koptů, uvidíme, co tam přinese ústava, že se to zase nepromítne na druhou stranu nějakými negativními důsledky tohle všechno. A doufáme, že budeme moci spolupracovat tak, aby takovéto změny eh, vedly k eh, rozumnému eh, řešení a mm, úpravě vztahů mezi skupinami lidí, kteří žijí v regionu. Pane premiére, máte slovo. Děkuji, سيد الرئيس Eh, eh, Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych eh, zodpovědět na dřívější otázku o pokusech odsoudit prezidenta Bašara Lasáda závažnost zločinů, které volají po takovém soudu, je nesmírná a chci upomenout na to, že byly podepsány umluvy a smlouvy ze strany Rady pro spolupráci Perského zálivu a Evropskou unii a jedna z těch smluv eh, je již 20 let stará. A to je dohoda, která byla uzavřena mezi GCC a Evropskou unii a je to obchodní dohoda. Můžeme říci, že skutečně existuje světlá budoucnost, pokud je o regionální spolupráci a její posílení mezi GCC a EU. Za prvé, salafisté nejsou teroristé. Nejsem náboženským odborníkem, ale byl bych poctěn tím, kdyby se mě mluvil jako o islamistovi. A snažím se držet se salafistické cesty. Salafové byli naši předky, kteří byli to dobří lidé, kteří se snažili následovat cestu proroka Mohameda. A není to vůbec teroristická organizace, Není to organizace, která chce zabíjet a tady dochází k velkému zmatení. Opakuji, nejsem odborníkem, ale když toto říkám zde, je to snad věc, která je populární a já skutečně tomu věřím. A já se omlouvám za to, že přecházím z arabštiny do angličtiny, ale my jsme byli součástí britských kolonií, takže ještě hovoříme anglicky. Je to, naše, je to náš druhý jazyk. Když to neumíme vysvětlit v arabštině, to radši vysvětlíme anglicky. Takže je důležité nesměšovat tyto věci a tvrdit, že vše, co je islámské, je kriminální. To vede k zbytečné a neplánované konfrontaci. Ale některé menšiny chtějí využít tuto konfrontaci a tvrdí tyto věci o islámu. Řada vlád některé vlády z islamistů se dostali do vlády po velké nespravedlnosti, po 40, po 40 letech bezpráví. A když, když si lidé přejí islamistickou vládu, tak je to jejich věc. Většina arabských zemí jsou, jsou země islámu a je třeba tam chránit práva menšin a nepoškozovat, neohrožovat tyto menšiny. Ať už se jedná o křesťany, nebo jiné menšiny mají nárok na svá práva, jsou nedílnou součástí předěvá této společnosti, ať už se jedná o arabské země nebo jiné. Takže myslím, že je velmi důležité, aby menšiny nebyly využívány jako hrací karta cizích zájmů. Pokud jde o teroristické organizace v Libii. Po chaosu, který vyplynul z 42 let bývalého režimu, například v Egyptu došlo k revoluci a v Tunisku proběhla revoluce, ale nedošlo k tomu zhroucení, které nastalo v Libii, protože některé instituce udržují při životě stát bez ohledu bez ohledu na situaci. Struktura státu nebyla zaša- zasažena. Avšak v Libii žádné instituce nebyly, byl tam jenom jeden člověk. A ani armáda, to byly prostě milice. Takže existuje v současnosti chaos v Libii a přechodná vláda se snaží znovu obnovit stát a my je budeme podporovat tak, jak jsme je podporovali v minulosti. A ti, kteří vám tvrdí, že jde o konfrontaci mezi islamisty a dalšími skupinami, mají zájem na této konfrontaci. My chceme postupovat podle mezinárodního práva a uznávaných mezinárodních norem. A kdo se dostane mimo zákon, by měl být eh, potrestán, ať už je křesťan, Mohameda nebo Žid. Nechceme dělat reklamu pro islám, ale chceme působit podle duchu zákonů a práva. Je pravdou, že průběhu let došlo k revoluci. Hovořili jsme o pomarančové revoluci, o Twitterové revoluci v Egyptě. A když se zabýváme Egyptem, tak v Egyptě střední třída vedla revoluce. Nebylo, nebyly to chudí a nezaměstnaní. Došlo k nespokojenosti s vládou v Egyptě a byly tu plány učinit z moci v Egyptě věc dědičnou. Není to monarchie jako Maroko nebo Jordánsko, ale je dobře známo, že moc se dědí. Já neobhajuji monarchie, my jsme také monarchii, ale myslím si, že monarchie se nyní pustily do reform a snaží se být v užším kontaktu s obyvatelstvem ale v Egyptě byla snaha učinit vlastně z, pro rodinu Mubaraka zajistit dědičné vládnutí. A to jsou věci, které by měly být e, hlouběji analyzovány v arabských zemích. Někdo zde uvedl, že velké finanční částky byly placeny salafistům a jaký mají rozpočet. My nemáme žádné prostředky pro salafisty nebo jiné. My nemáme eh, takové rozpočty. To jsou charitativní organizace v Kataru, oficiálně existující, které sbírají dary od eh, obyvatel a to sleduje centrální banka Kataru. A než jsou tyto prostředky zasílány mimo eh, naši zemi stavějí mešity, školy, nemocnice, snaží se o obnovu vesnic. Jsou to charitativní organizace, jako ty organizace, které znáte. A jako, je to stejné jako dary, které se sbírají u vás. Takže pokud to ne, nepřijímáte, tak u nás, prostě u nás je to stejné. U nás máme také charitativní organizace a nechceme, aby došlo k narušení systému charitativních organizací a charitativních darů. V islámu tvrdíme, verš v Koránu říká, ty máš své náboženství a já mám svoje. A každý tedy má své náboženství. Pokud je o síly GCC v Bahrajnu, nebyly tam katarské jednotky, síly, které vstoupily do Bahrajnu, se opírali o dohodu, která byla podepsána před 30 lety zeměmi Rady pro spolupráci Persku zálivu. Je to štít Al Jazeera a jde o zachování bezpečnosti a nemělo by to být využito proti lidu a podle stanov eh, Rady pro spolupráci, který, když kterýkoliv z členských států požádá o pomoc, tedy tyto síly jsou nasazeny. Existuje zákon, například jako existuje Severoatlantická aliance, a to je v zákonu. Já neobhajuji tyto síly, ale ty síly byly vyslány proto, aby chránil některá zařízení v Bahrajnu. Což neznamená, že by tam nebyl problém v Bahrajnu, ale ten problém, který stát eh, uznává, je problém, který také stát chce co nejdříve řešit, protože není přijatelné, aby podobné problémy mezi dvěma skupinami obyvatel Bahrajnu přetrvával. existuje i mezinárodní zpráva pana Pasuniho o této otázce a kdokoliv porušil pravidla, bude stíhán. Ale třeba vědět, že stabilita v této oblasti a zahraniční zásahy v této oblasti existují je třeba vědět, co se v naší oblasti děje. A my musíme vědět také, co si lidé přejí. A musíme se snažit to naplňovat eh, poklidnou cestou, v duchu dialogu. A jeho veličenstvo princ říká, že reformy, ať už vycházejí ze zhora, nebo jinak, tak musí každopádně probíhat eh, pokojnou cestou. Věřím, že se mi podařilo odpovědět na všechny otázky. Nemám ve zvyku se snažit eh, vyhnout otázkám, které mě, když mě mohou uvést v rozpaky. Pokud je o náboženské menšiny, to byla otázka na Egypt nebo na Palestinu. Pokud je o Palestinu, jak víte, Je to věc, která byla předložena Radě bezpečnosti, existují usnesení, která eh, Izrael nenaplňuje. My jsme pro mírové řešení izraelsko-palestinského konfliktu, avšak eh, musíme se vrátit k hranicím z roku 1967 a zmrazit eh, šíření osad. A ten problém by se přeneslo do dalších generací. Tento problém se tak liší od toho, o čem zde hovoříme, ale sousedé Izraele se změnili. To musí Izrael vědět. Arabské země mají nyní veřejné mínění, které třeba brát v úvahu. A proto očekávám, že pokud tento problém bude přetrvávat, tak to bude nadcházející potenciál pro výbuch v tomto regionu. Podle mezinárodního práva, ne pouze jak si to přeje Izrael. يتكلم عن إذا كان ممكن توقيع اتفاق eh, Ještě tady někdo hovořil o podpisu eh, dohody o eh, otevření letového prostoru v per, nad Perským zálivem. Já věřím v otevření prostoru, ať už v Evropě nebo v GCC. Eh, myslím si, že to zvýší úroveň eh, cestovního ruchu, eh, kvalitu a připovede to k navazování vzájemných vztahů mezi lidmi. Je to dobrá věc. Tento vzkaz předám kolegům v zemím GCC. Děkuji. Děkuji vám za velice otevřenou diskusi a já doufám, Eh, že budeme moci eh, pokračovat v těchto vztazích a hovořit i nadále, protože eh, máme spoustu společných zájmů a, je dobré sousedsky spolupracovat a já se na tu spolupráci těším a přeji vám dále příjemný pobyt v Bruselu a příjemný návrh domů a děkuji vám každopádně za návštěvu.